Vážené dámy a pánové, zahájíme naši odpolední část zasedání výboru a předem bych chtěla říci těm, kteří zde nebyli dopoledne, že po prvním bodě dnešního odpoledne, tedy o debatě eh, ke zprávě paní Galo, zahájíme otázky soudních eh, pří. Eh, zdá se, že budeme mít dostačující kvorum, abychom to mohli odhlasovat. To znamená, že začneme nyní eh, eh, projednáváním otázek obchodních informací. Paní Galo má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Byla jsem pověřena zahájit tuto debatu o otázkách obchodních informací a mm, tajných eh, obchodních tajemství. Chtěla bych říci, že zneužívání těchto informací může snížit eh, kapacitu eh, pro modernizaci a konkurenceschopnost podniku. Podle posledních údajů byl jeden z pěti eh, podniků eh, objektem eh, pokusu o takovéto krádeže v posledních letech. Tato čísla neustále rostou a to proto, že 25 podniků ohlásilo takovéto pokusy v roce 2013 o 25 více než v roce 2012. 2011. Jsem tedy ráda, že byl předložen tento návrh směrnice, kde také nalézáme společné definice a nalézáme tak také možnosti náhrad při neoprávněném získávání a použití obchodních informací. Národní zákonodárství tak může také Eh, eh, pronásledovat eh, získávání, nečestné získávání a také tedy útok na obchodní tajemství. Je možné také snadněji získat náhradu škod. Potřebujeme takovýto legislativní návrh? Já se domnívám, že ano. A to proto, že zákony, které platí v jednotlivých členských státech, jsou velmi rozdílné co do ochrany eh, proti eh, neoprávněnému získávání eh, obchodních Eh, informací, důvěrných eh, obchodních informací a mnohé členské státy nemají ani specifickou, eh, specifické zákony pro tuto oblast. Pro podniky je také obtížné seznámit se s těmito systémy v ostatních státech a když zahájí občanskoprávní řízení, eh, tak eh, je vždy, zde vždy otázka, zda jejich obchodní informace a tajné informace budou respektovány. Samozřejmě, že je nezbytné provést určité změny a zlepšení původního návrhu, já bych chtěla se zabývat především třemi body tedy jenom třemi body, i když je nutné otevřít debatu o mnoha otázkách. Především tedy článek dvě tohoto textu definice obchodního a podnikového tajemství je taková, že by bylo nezbytné ještě upřesnit to, co jsou obchodní eh, hodnoty. Eh, tyto údaje bychom mohli upřesnit v úvodním ustanovení. Další bod, na který bych chtěla upozornit, je otázka využití a zveřejnění, tedy neoprávněné zveřejnění Dle článku 4 eh, v odstavci druhém je navrženo, eh, aby jednotlivá opatření a nápravy ve směrnici nebyly eh, používány, pokud se obchodní tajemství použije v, za určitých okolností. Zde se jedná například o ochranu legitimního zájmu, což je příliš vágní definice a bylo bylo by nezbytné eh, toto také upřesnit v úvodním ustanovení. Třetí bod, eh, který bych chtěla zdůraznit, eh, je důvěrný charakter obchodního tajemství při soudních řízení, článek 8. Zde je nezbytné nalézt určitou rovnováhu mezi důvěrným charakterem obchodního tajemství v rámci soudního řízení a na druhé straně dodržením práv soudních stran na základě eh, podstatných eh, pravidel, která platí pro soudní řízení. Takže i o tomto bychom měli ještě přemýšlet. Paní předsedkyně, tyto návrhy byly předloženy až na konec volebního období a neměli jsme dostatek času, abychom tuto otázku projednali a připravili. Byla jsem nejdříve optimistkou a chtěla jsem připravit určitý pracovní dokument během příštího volebního období bych mohla dále pracovat na této otázce. Dnes však již vím, že nebudu znovu zvolena a právě proto bych tedy také nemohla pracovat v tomto výboru Jury na této otázce. Chtěla jsem se vás tedy zeptat a získat vaše názory eh, k tomu, zda se domníváte, že je vhodné, abych eh, připravila pracovní dokument, který možná v příštím období však ztratí na významu. Eh, to je otázka, kterou bych vám chtěla předložit a chtěla bych také zdůraznit, že mi váš výbor bude velmi scházet. Eh, eh, Děkuji, paní Galo, za představení vaší práce k obchodnímu tajemství. Děkuji také za vaše osobní slova. Paní Amelie Andersdotter se přihlásila o slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Když byla paní Galo jmenována zpravodajkou na výboru Jury, tak já jsem eh, dostal na starosti stanovisko na výboru pro průmysl. Já vidím hodně prospěchu v oblasti harmonizace obchodního práva v Evropské unii. Je pravda, že šetření Evropské komise ukázalo, že tady jsou velké rozdíly mezi právními úpravami, protože jenom dva členské státy explicitně chrání to, co bychom mohli označit za důvěrné obchodní informace. Ještě prostě pořád je tady ale řada komplikací eh, v tomto návrhu směrnice, například ty důvěrné obchodní informace se budou týkat všech sektorů, zatímco to, o čem hovoří komise a také to úsilí, které teď vidíme parlamentu na podporu této iniciativy, potom se zužují na poměrně úzký, úzce vymezený eh, je mezené sektory, jsou to farmaceutika, parfémy, chemické látky. A co je pro mě osobně velmi důležité, jsou informační tech, eh, eh, tech, a komunikační technologie. A tady vyvstávají velké otázky eh, o tom rámci, který používáme pro řízení trhu. Například švédské orgány se v roce 2009 rozhodly, že 2008 rozhodli, že vyhodnotí situaci a to na základě jednoho případu, kdy tady probíhaly nějaké transakce mezi státem a Ericssonem. Ericsson mm, například eh, v milosti vyráběl mobilní telefony, teď se zaměřují spíše na základové stanice. A já si myslím, že bychom eh, i na evropské úrovni měli se zamyslet nad eh, úzkou spoluprací mezi vládami a takto velkými podniky. Podobně jsme v posledních měsících parlamentu hodně diskutovali o spravodajských agenturách a já bych chtěla upozornit, že švédská spravodajská agentura, která, bude, která byla kritizována naším výborem Libem, nevydala žádné veřejné prohlášení v posledních třech nebo čtyřech letech. Takže to určitě nic neříká o tom, jestli jsou eh, připraveni chránit taková obchodní tajemství. Eh, ve Švédsku je tedy evidentní, že když nakladáme s informacemi, které mohou být v elektronické podobě, tak je tady eh, velká motivace zpravodajských agentur, aby zaujímali protekcionistické postoje nejenom na evropské úrovni, ale také na národní úrovni. Ministerstva obrany například investují do těchto záležitostí. Spojené království například to oznámilo, že budou investovat 500 eh, milion na to, aby mohli chránit britské zájmy. Eh, švédská vláda chce udělat něco podobného. Já jsem eh, minulý pátek byla v Paříži, kde agentura NC oznámila, že i Francie bude investovat do ochrany francouzských společností. Pokud eh, v příštích pěti letech to myslíme vážně s tím, že bychom mohli rozšířit eh, digitální agendu, tak bychom neměli podporovat členské státy, aby postupovali s těmito iniciativami. Takže bychom měli brát eh, tento návrh v tomto kontextu vývoje ve členských státech. Naše Parlament i komise a členské státy by měly pohlednout za své hranice a snažit se podpořit eh, spolupráci této oblasti a vyhnout se různým nejednoznačným, nejednoznačnostem, které potom pomáhají členské státům dále rozstříštit eh, toto úsilí v bezpečnostní oblasti. Během eh, nedávné diskuse zazněla obava, že možná, že tento návrh směrnice toho moc neharmonizuje, protože české státy mají různé právní režimy na ochranu osobní, obchodních tajemství. Může být smluvní právo, majetkové právo, nekalé obchodní praktiky. A Evropský parlament by se tedy mohl podívat na to, jestli by tady nebyla potřebnější hlubší harmonizace, než ta, kterou navrhuje komise zejména se týká právního režimu. Souhlasím s paní Galo, že bychom se rozhodně měli zabývat definicemi, protože ty definice nebudou stejné ve všech českých státech, které budou vyplývat z toho, jaké obchodní zájmy má, mají vlády jednotlivých zemí při ochraně obchodních tajemství, takže my bychom se zase měli zamyslet na to evropskou hodnotou, kterou bychom chtěli vytvořit spíše, než aby to všechno bylo nastaveno na podporu jednotlivých podniků ve členských státech a bude velmi těžké najít správnou rovnováhu mezi různými industriálními komplexy v různých zemích. Jakož i e, industriální komplexy, které by mohly v budoucnosti vzniknout, jako jsou informační a komunikační technologie, kde se snažíme teď podporovat e, ten sektor služeb e, v oblasti digitálních trhu. Co si to pracovního dokumentu? Mně je velmi líto, že paní Galo se nevrátí příštím volebním období. A vidím tady také problémy z pohledu výboru pro průmysl. My úplně nevíme, jak bychom na to mohli potom v našem výboru reagovat, jestli bychom se to mohli účastnit, nebo jestli by na to nebyl čas jestli bychom stihli eh, diskuzi. Možná, že by bylo lepší to odložit až na eh, to nové volební období. A možná, že některé z těch připomínek, které padnou v této diskuzi, se promítnou i do té diskuze v následujícím období. Tolik tedy k té existenci pracovního dokumentu. Děkuji vám. Děkuji vám. Pan Engström, děkuji. Jak všichni víme, jsme úplně na konci tohoto volebního období a já souhlasím s paní Kalo. Vy jste to položili jako otázku, ale já jsem měl pocit, že jste v tím v podstatě chtěla říci, že nemá velký smysl, abychom se tomu eh, příliš věnovali, protože eh, příští parlament se stejně udělá, co bude chtít. A paní eh, Andrstotr to také tak říkala. Je to komplikovaná, citlivá věc rozhodně nechceme přijít s nějakým nedostatečně definovaným systémem ochrany eh, něčeho, co, co by mohlo připomínat ochranu duševního vlastnictví. Takže pokud eh, se to špatně sformuluje, tak to bude mít velký dopad také na eh, pracovníky, kteří budou chtít přejít z jednoho zaměstnání do druhého. To je jenom jeden příklad, který bych mohl uvést. Takže bych byl proto, abychom to nechali na příští volební období a abychom teď nepítvali naším časem, takže možná byste mohla připomenout na příští schůzi našeho výboru, že bychom se měli vyžádat stanovisko výboru pro zaměstnanost, aby se také zabýval těmito aspekty. Děkuji, paní Tajn. Vážení kolegové, u všech legislativních eh, postupů jsme teď vlastně v situaci, kdy můžeme už jenom eh, připravovat pracovní dokumenty, protože nemáme dostatek času a ten příslušný výbor už o tom nebude mít ani čas se tím všem zabývat. Já osobně bych byla, eh, proto bychom vypracovali pracovní dokument, protože to je důležité téma a myslím si, že právě teď v té veřejné diskuzi by to mohlo sehrát svou roli. Víme, že se teď mluví hodně o odposlouchávání, Snowdenová ferava a tak dále. A já si myslím, že ta obchodní tajemství k tomu patří. A i v předvolební kampani toto téma vystupuje, podobně jako i na ostatní. A i když asi se tím nebudeme moci eh, zabývat nějak důkladně, tak by bylo dobře mít nějaký dokument, kde minimálně bude ta problematika popsána, abychom věděli, o co jde. Protože k tomu ty pracovní dokumenty také slouží. Rozhodně teď asi nebudeme mít čas, abychom něco stanovali nebo navrhovali, ale možná, že by to mohl být velmi krátký materiál, kde by eh, bylo popsán, byly popsány ty hlavní body. Já bych tedy osobně to považoval za užitečné. Eh, a to protože to souvisí s velmi aktuálním politickým tématem. Takže bylo zvláštní, kdybychom se tím vůbec nezabývali. Děkuji vám, paní Lichtenberger a potom já. Das ist, uh, sicher... Zcela e, jistě je to důležitý bod a souhlasím s tím, co bylo právě řečeno. Je to skutečně jedno ze žhavých e, témat, e, především když se jedná o obchodní tajemství, tedy podívat se na to, jak s tím budeme zacházet. Pokud bude připraven pracovní dokument, tak máme pouze jenom jednu budoucí schůzi a nebudeme moci tento pracovní dokument nijak ovlivňovat. To znamená, že to bude stanovisko stanovisko jedné osoby, které se tím vyjádří a tím tedy také nebude mít takový význam, který potřebujeme pro toto téma. Znamená to, že nemůžeme vlastně zahájit žádný parlamentní proces, protože konec konců máme tedy před sebou jenom jedno zasedání. Proto také říkám, že by bylo tedy příjemné, kdybychom takovýto pracovní dokument měli. S tím souhlasit souhlasím a rozhodující otázky bychom tam mohli předložit, ale ten proces nemůžeme již eh, dokončit a proto musíme také upřímně říci, začali jsme o tom debatovat, můžeme předložit zápis této debaty, ale víc bohužel ne, protože už bylo příliš pozdě. Děkuji. Já bych k této debatě chtěla přidat eh, aspekt zaměstnanosti a zaměstnanců. Především, když jde o obchodní tajemství, tak se stává, že zástupci zaměstnanců vědomně jsou eh, vylučováni. Eh, obchodní tajemství jsou definována velmi často tak, že informace, které jsou zajímavé pro osazenstvo nebudou uváděny. Možná, že to není tedy to hlavní na této záležitosti, ale přece jenom je nutné i toto zahrnout do celkové souvislosti. Druhý bod, eh, který jste již všichni zmíněni, je, že se samozřejmě nacházíme na konci volebního období, takže žádné velké debaty již nemůžeme zahájit, ale eh, my všichni eh, tady se zabýváme také těmito otázkami, eh, ať eh, tedy v předvolebním boji nebo i potom v budoucnosti, ale komise mezi tím spát nebude, rada také ne. A domnívám se, že když by paní Galo chtěla se tomu věnovat a předložit své cené eh, nápady, eh, tak bychom mohli využít tu poslední schůzku, ale samozřejmě si musíme uvědomit, že jsme na konci tohoto období a eh, celou práci nechceme dělat jen tak aby byla udělána, má být určitým základem další práce v budoucím parlamentu. Možná, že bych vám ještě mohla dát slovo, paní Galo, jestli chcete. Já jsem chtěla získat přehled o vašem názoru a slyšela jsem Eh, kolegyně a kolegy, kteří říkali, že i kdybych ten pracovní dokument eh, připravila, tak bychom o tom nemohli skutečně debatovat eh, tak, jak bych si to přála vlastně vždy. A celý postup se zastaví. Já se upřímně domnívám, že přestože je to téma, které je pro mě velmi zajímavé, přeci jenom bych asi nedošla ke nějakému užitku. To sdílí. Eh, v určitém okamžiku musíme říci ano, eh, je teď konec volebního období a příští eh, parlament do toho půjde s novým elánem a s novými nápady. To je nutné také takto prostě říci. Doufám aspoň. Tím bych chtěla ukončit tento bod jednání a děkuji paní Galo za to, že jste šla do tohoto tématu s tak velkým nadšením. Přejdeme k následujícímu bodu, což je Aha, už je 15.30. Takže máme otázky řízení před Soudním dvorem Evropské unie. Takže eh, musím poprosit všechny, kteří